welcome to this meeting. Eh, eh, Dámy a pánové, vítám vás na dnešní. Dámy a pánové, vítám vás na dnešní schůzi. Doufám, že návrh pořadu jednání můžeme schválit s následujícími změnami. Hlasování o bodu 5 nejisté pracovní smlouvy bylo posunuto, jenom abyste věděli. A jak víte, Máme nový plán, nový časový harmonogram schůze, to znamená, že budeme odpoledne pokračovat už od dvou hodin, už od dvou. Budeme mít kratší polední přestávku, což znamená, že se nám podaří skončit schůzi dostatečně včas, tak aby ti, kteří odlétají, odjíždějí, svůj odlet odjezd stihli. Informace i pro tlumočníky. Budeme pokračovat po obědě ve dvě hodiny. Máme plný jazykový režim, kromě, kromě malčtiny a chorvačtiny. Dnes ráno budeme mít skupinu 17 hostů, kteří přijdou, posedí a budou naslouchat. Pozvala je paní Regner, která za chvilku dorazí. Ano, máme malčtinu. Pro ty, kdo potřebují. V jazykovém režimu je malčtina. Za třetí schválení protokolů ze schůzí 1. a 16. dubna. Můžeme to prosím schválit. A teď se pustíme do hlasování. Vezměte si prosím hlasovací kartičky a začneme začneme kompromisním textem, eh, který schválil Koreper. Je to návrh směrnice Evropského parlamentu o námořnicích. Tohle je finální hlasovací seznam o tom, jak eh, byla dohoda dosažena. Jedná se o elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Výsledek 42 ku 1. Ještě jednou vám děkuji. Děkuji paní zpravodajce, paní Moran Šartě. Přejdeme hned k bodu číslo 6, protože bod 5 byl posunut a budeme 122 pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 123 je stažen. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis K. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 21 pro, proti zdrželi se přijato. Pozněmací návrh 22 pro, proti, drželi se přijato. Pozměňovací návrh 23 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 126 pro, proti, zdrželi se přijato. Překontroluje, ověříme pozměňovací návrh 126, hlasování zahájeno. Končím hlasování. Přijato. Kompromis KA pro, proti, zdrželi se přijato. 129 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme pozměňovací návrh 129, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato většinou tří hlasů. Kompromis L pro. No. Kompromis M pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 134 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme 134. Zahajuji hlasování. skončím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 30 pro, proti, drželi se přijato. 135 pro, odpadá kompromis G pro, proti, drželi se přijato. Pozměňovací návrh 139 pro, proti, drželi se, přijato. Pozměňovací návrh 35, 140, 141 pro, proti, drželi se, přijato. Pozměňovací návrh ne, kompromis N pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh O pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis P pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis Q pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme pozměňovací návrh 76. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 77 pro, proti, drželi se, přijato. Pozměňovací návrh 78 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis R e pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis S pro, proti, drželi se, přijato. Pozměnací návrh 81 pro, proti, drželi se, přijato. Body úvodních ustanovení, recitály, kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 82 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 83, 84 pro, proti, drželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 87 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 88 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověřil, ověříme pozměňovací návrh 88, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. A pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B pro, proti, zdrželi se, přijato Kompromis C pro, proti, drželi se přijato. Pozměňovací návrh 97 pro, proti, drželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 98 pro, proti, drželi se zamítnuto. Ověříme 98, pr- zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se přijato, 99 pro, proti, Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 100 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 101 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 103 pro. Proti. Drželi se přijato. Ověříme pozměňovací návrh 103. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis D pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 104 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme pozměňovací návrh 104. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 105 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis E pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis F pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis G pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis H pro, proti, zdrželi se přijato, 113 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis I pro, proti, zdrželi se přijato, pro, 118 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, pozměňovací návrh 15 pro, proti, drželi se přijato, pozměňovací návrh 16 pro, proti, drželi se přijato, pozměňovací návrh 120, ten další, 17 a 121 pro, proti, drželi se přijato. A poslední call for a vote, návrh stanoviska s pozměňujícími návrhy. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato 38 ku 10. Tedy gratuluji kolegu Lenersovi a pokračujeme dál. Item 7. A sice bod 7 využití potenciálu výzkumu a inovací v modré ekonomice pro vytvoření pracovních příležitostí a růstu. Začneme kompromisním návrhem A. Kdo pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 9. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Ověříme. Bylo to jasné. Dobře, tak pozměňovací návrh 9, ověříme. Zahojí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh C. Pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 12. Pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 13. Eh, Pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 14. Pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 15, eh, ústní pozměňovací návrh eh, skupiny SD a sice eh, disponibilita spolehlivějších dat by mohla podpořit a tak dále. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 16. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme Pozměňovací návrh 16. Otevírám hlasování. Končuji. Zamítnuto. Kompromisní návrh D. Kdo je eh, pro, proti, zdrželi se přijat. Poznací návrh 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 25 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 26 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 27 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 28 pro, proti, zdrželi se. Musíme ověřit. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Poznávací návrh 29. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnout. Návrh 30. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnout. Pozměňovací návrh 31 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 33 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 34, oddělené hlasování, první část eh, pro, proti, zdrželi se přijat. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Musíme ověřit. Zavídám hlasování a končím hlasování. Přijato. 27, 27 hlasy. Pozměňovací návrh 35, e, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 36, pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Kompromis DA, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 44 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. Ověříme. Pozměňovací návrh 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pardon, zamítnuto dvěma, většinou dvěma hlasů. Pozměňovací návrh 45 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis F pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 57 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 58 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis G pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 60 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 61 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis H pro, proti, zdrželi se přijat. A Teď to byla eh, druhá část Tak, měli bychom hlasovat v druhé části, to je doplně kompromisního návrhu H. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Ověříme druhou část. Otvírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Většinou čtyř um, hlasů. A přecházíme pozměňovacímu návrhu 71, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 72, pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis I pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 79 pro, proti, zdrželi se zamítnout. A pak budeme, teď budeme hlasovat k pozměňovacímu návrhu 80 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 82 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 83 pro, proti, zdrželi se přijat. A hlasujeme o návrhu stanoviska po změněné podobě. Jmenujte hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 51 hlasy. Hmm. We'll go to... A přejdeme k bodu 8, e, zpráva e, Vilia Blinkevičiute o e, uplatňování směrnice Evropského parlamentu o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání. A začínáme pozměňovacím návrhem 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 7. Pro? Proti? zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis A pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ověříme pozměňovací návrh 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato většinou šesti, hlas, šesti hlasy. Nepozměňovací návrh 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Ověříme pozměňovací návrh 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 25. Ústní pozměňovací návrh eh, od zelených. Pro? Proti? Zdrželi se Zamítnut. 26 pro. S ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro, proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme pozměňovací návrh 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jedním hlasem. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 28. 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnout Pozměňovací návrh 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis D, pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 33, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis E, pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis F, to je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis D, G, pardon, pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ověříme kompromis G. Zahajuji hlasování a Ukončuji hlasování. Bylo to přijato 12 hlasy, většinou 12 hlasů. Poznací návrh 53, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis H, pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis I, pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis J. Pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 63 odděleným hlasováním. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis K, to je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 70 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 72 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 74 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 1 ústní, to je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 3 a pozměňovací návrh 3 tedy bude pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ověříme čtyřku. Končí hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 5, to je pro, proti, zdrželi se přijat. A teď hlasujeme o návrhu stanoviska pozměněné podobě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 42 hlasů pro, 8 proti. budeme hlasovat o návrhu stanoviska eh, paní McIntyre o programu REFIT. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdržel se, návrh je zamítnut. Omlouvám se, říká předsedkyně. Zkontrolujeme ještě elektronicky pozměňovací návrh 1, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut o tři hlasy. Kompromis A pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování, návrh je přijat. Kompromis AA. Elektronicky. Kompromis AA elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis, eh, pardon, pozměňovací návrh 14 eh, se ruší, 13 zkontrolujeme 15, takže pozměňovací návrh 15, zahajuji hlasování. 15. Pozměňovací návrh 15. Kontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. A teď je hlasování u konce a návrh je přijat o jeden hlas. To jsme netušili. Dvanáctka pro, proti, zdrželo se zamítnuto. Nikdo to nechce kontrolovat? Vy to chcete kontrolovat? Dobře, takže dvanáctka elektronicky. Zahajuji hlasování. A už je hlasování u konce. Návrh je přijat o jeden hlas. Šestnáctka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Sedmnáctka, ne Zkontrolujeme sedmnáctku elektronicky. Hlasování je u konce. And it's rejected by three votes. A návrh je zamítnut třemi hlasy. Kompromis B. O tom budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce a návrh je zamítnut o jeden hlas. Vy jste nevěděli, že hlasujeme? Návrh je zamítnut o jeden hlas. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Takže dvacítka, hla, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Takže osmnáctku zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Teď jedna dvacítka. Zahajuji hlasování. Jedna dvacítka. A hlasování je teď u konce. Návrh je přijat. A teď devatenáctka. Amendment 27. Pozměňovací návrh 27 elektronicky, hned z kraje. Zahajuji hlasování. Na hlasování je u konce a návrh je zamítnut. 28 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. Pozměňovací návrh 29. První část. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh je přijat. A teď druhá část. Zahajuji hlasování. A teď je hlasování u konce. Návrh je schválen. A teď třetí část. Zahajuji hlasování. A ukončeno hlasování. Návrh je přijat. Třicítka. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 30. Hlasování je ukončeno, návrh je zamítnut. Jedna třicítka, zahajuji hlasování. A teď je hlasování ukončeno, návrh je přijat. Kompromis C, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Pozměňovací návrh či kompromis E a zahajuji hlasování. Hlasování je u konce, návrh je přijat. Kompromis M Zahajuji hlasování. A teď končím hlasování. Návrh je schválen. Kompromis či kom, pozměňovací návrh 44. Zahajuji hlasování. 44. Hlasování je ukončeno. Návrh je zamítnut o jeden hlas. Kompromis K. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh je schválen. A teď pozměňovací návrh 46, první část pozměňovacího návrhu 46. Zahajuji hlasování. Návrh je schválen. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh je schválen. 48. Zahajuji hlasování. 48. Hlasování je ukončeno, návrh je schválen. Pozměňovací návrh 49 a 51, 52 a 53. Zahajuji hlasování. A teď je hlasování ukončeno. Návrh je zamítnut. Kompromis D. Zahajuji hlasování. Teď je hlasování ukončeno, návrh je zamítnut o jeden hlas. Dvacet šest, dvacet sedm. Hovor mimo mikrofon. Pozměňovací návrh 54. Zahajuji hlasování. Ano, paní Agia. Děkuji, paní předsedkyně. Možná, že jsem tomu dobře nerozuměla. Proč hlasujeme elektronickou cestou? Já bych to ráda věděla. Proč hlasujeme elektronicky o každém jednotlivém pozměňovacím návrhu? No je to rychlejší v podstatě. Předsedkyně, stále ještě probíhá hlasování o pozměňovacím návrhu 54. Teď je hlasování ukončeno, návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 55. Zahajuji hlasování. Stále ještě hlasování trvá. Dobře, hlasování je ukončeno a návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. Pozměňovací návrh 56, ten se ruší. Pozměňovací návrh 70. Zahajuji hlasování. Teď je hlasování ukončeno a návrh prošel o jeden hlas. Návrh je schválen. 69, e, ne, ten se ruší. False. Takže pozměňovací návrh 74, zahajuji hlasování. A návrh je schválen. Pozměňovací návrh 75, první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Druhá část. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Návrh je schválen rovněž. 76. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen jedním hlasem. 77. Nejprve tady 77, zahajuji hlasování. Návrh je schválen a teď pozměňovací návrh 78 s ústním pozměňovacím návrhem. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 79. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 38 hlasů pro, návrh schválen. Teď pozměňovací návrh 80, zahajuji hlasování. Končím hlasování, návrh je zamítnut. Nyní kompromis E. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh je zamítnut, neprošel o jeden hlas. 81. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. 85 takže ten se ruší. Můžeme přejít k dalšímu pozměňovacímu návrhu. A to je 94 od paní Harkin. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh je schválen. Pozměňovací návrh 96. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh je schválen o jeden hlas. Nyní 97. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, návrh je schválen. Pozměňovací návrh 98, zahajuji hlasování. A teď je hlasování ukončeno, návrh je o jeden hlas nepřijat. Kompromis F. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. A teď sto desítka, sto jedenáctka, sto dvanáctka, zahajuji hlasování. Hlasujeme o čísle 110, 111, 112. Končím hlasování. Návrh je schválen. Teď je na řadě kompromis G, ten ovšem se ruší a dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 121. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh je schválen. Musíme se vrátit, říká předsedkyně, k číslu 120. Musíme hlasovat o 120, pokud byste si to mohli nalistovat. Zahajuji hlasování 120. Protože nám utekl. Takže končím hlasování a návrh e, je schválen. Pozměňovací návrh 120 je přijat. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 123. Na řadě je tedy 123. Zahajuji hlasování. Stále ještě je hlasování otevřeno. 123, 124, 126, 125 rovněž. Takže tento návrh je schválen. A teď kompromis H, ten se ruší. Kompromis I. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno, návrh kompromis I je schválen. A kompr- pozměňovací návrh 137 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Kompromis L. Zahajuji hlasování. A hlasování je ukončeno. Návrh je schválen. Další je pozměňovací návrh 140. Zahajuji hlasování 140. A teď je hlasování ukončeno. Návrh je zamítnut. 141 společně s číslem 122. Zahajuji hlasování k těmto dvěma pozměňovacím návrhům společně číslo 141 a 122. Končím hlasování. Návrh je schválen. A teď 144. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno na řadu přichází kompromis je. Zahajuji hlasování. A hlasování je ukončeno. Návrh je zamítnut. Dostáváme se k číslu 145. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ne, omlouvám se, říká předsedkyně. Hlasování je stále ještě otevřeno. Teď uzavírám hlasování. Návrh je schválen. Sto padesát jednička. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh je schválen. A teď 152, zahajuji hlasování. Hlasování je stále ještě otevřené. Teď končím hlasování a návrh je zamítnut. Amendment 155. 155. Open. Zahajuji hlasování. 155. Hlasování je u konce. Návrh je zamítnut. 156. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 156. Hlasování je ukončeno. Návrh je schválen. 157. Zahajuji hlasování. A teď je hlasování ukončeno. Návrh je zamítnut. A teď 158, eh, ta se ruší, takže 159, zahajuji hlasování. Teď je hlasování ukončeno. Návrh je schválen. Pozměňovací návrh 160, první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, návrh je schválen. Druhá část. Zahajuji hlasování k druhé části. A teď je hlasování ukončeno, návrh je schválen. 161, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh je zamítnut. A teď budeme hlasovat o takto pozměněném návrhu stanoviska jmenovitě. Hlasovali jste všichni? Takže Ti, kteří hlasovat chtějí, už tak pravděpodobně učinili. Ukončíme hlasování. Hlasovala jste, paní kolegyně? Tak to ještě zopakujeme. Omlouvám se. Ještě jednou. Ještě jednou hlasujeme o celém textu návrhu stanoviska, jmenovitě Takže teď jste všichni hlasovali, dobře. Návrh je schválen. tak, teď bude technická přestávka.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 Okay, friends, thank Tedy přátelé, děkuji za úspěšné hlasování a teď um, mohu říci, že jsem potěšena, že je mezi námi pan místopředseda Dombrovsky. Všichni ho známe. Je tu i příslušná paní komisařka, paní Tyson. Teď budeme mít e, výměnu názorů jako součást strukturovaného dialogu s panem Dobroskysem a paní Tyson. Jako vždy budeme efektivní při hovoru i při diskusi. Tak začnu tím, že dám slovo panu Dombrovskisovi Poprosím ho o příspěvek. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, vážení poslanci, nejprve dovolte, abych vyjádřil potěšení z toho, že mám možnost vést s vámi strukturovaný dialog a vyměnit si názory týkající se implementace aktuálního pracovního programu komise. Řeknu vám něco o výsledcích dosažených po několika měsících práce nové komise. Na slyšení loni v říjnu jsem řekl, že má role více místo předsedy souvisí s tím, že komise má v ambici podpořit ekonomický rozvoj a chce posílit roli sociálního dialogu. To není možné bez aktivní spoluúčasti Evropského parlamentu. Všichni spoléháme na vaši podporu v tom, když budeme realizovat sociální programy. Takže řeknu vám něco o e, podpo, pro, pokroku v oblasti evropského semestru. Tady máme doporučení jednot, podle jednotlivých zemí. Pak vám řeknu něco o implementaci pracovního programu komise a paní komisařka Tajsenová vám podro, poskytne podrobnější informace o iniciativách a o legislativní práce. Komise je odhodlana zlepšit eh, zprávu ekonomických věcí a koordinaci ekonomické politiky v průběhu ekonomického semestru, evropského semestru chceme posílit dialog s členskými státy, především s národními sociálními partnery. Větší začlenění Evropského parlamentu a národních parlamentů je nutnější než v minulosti, tak aby se posílilo vlastnictví a zodpovědnost. V roce 2015 předpokládáme nový růst a budeme streamlinovat evropský semestr, což bude prvním krokem k tímto směrem. Chceme, abychom se nadále soustředili na sociální věci, podporu zaměstnanosti, chceme podporovat investice, strukturální reformy a finanční odpovědnost. K tomu se vyjádřila parlamentní zpráva na toto téma budeme zavádět nové směrnice v oblasti zaměstnanosti a reflektovali to eh, i zprávy jednotlivých zemí minulý únor. Tak před dvěma týdny jsme zveřejnili doporučení pro jednotlivé země, tak, aby zotavení bylo, ekonomické zotavení bylo postaveno na zdravých a solidních kořenech. Je potřeba dále postupovat v mnoha oblastech, v oblasti fiskální, trhu práce, služeb a tak dále. Je nutné, aby členské státy vytvářely nová pracovní místa, podpořily ekonomický růst. Doporučení jsou na míru každé jednotlivé zemi a uvidíme velkou diferenciaci mezi jednotlivými zeměmi. Mnoha doporučení se soustředí na strukturální reformy, které jsou důležité, protože je třeba, eh, aby se lidé po krizi vraceli na trh práce. Je třeba poskytovat další pracovní místa, bojovat s nezaměstnaností především mladých lidí a těch, kteří jsou ve společnosti nejzranitelnější. Také máme oblasti, které pokrývají naše návrhy, o nichž doufáme, že přinesou profit občanům Evropské unie. Nechci jít do velkých podrobností, protože budete mít schůze týkající se doporučení jednotlivých zemí 23. června. Vážení poslanci, komise pracuje na tom, aby se popasovala s ekonomickými výzvami ve prospěch občanů Evropské unie. Jde o to, abychom se soustředili na nejdůležitější úkoly. Je potřeba využít okamžiku, musíme pracovat společnost, společně pro lepší společnou budoucnost. Chceme využít všechny příležitosti, chceme hledat možnosti podpory pro členské státy, chceme podporovat mladé lidi, aby snáze přecházeli ze studia do práce a chceme se postarat o sociální soudržnost. Návrh komise chtějí, chtějí urychlit iniciativy eh, zaměstnávání mladých lidí, jaký schválil Evropský parlament. Chceme přinést další opatření, která přispějí k větší míře zaměstnanosti. Budeme s vámi úzce spolupracovat. Také bych rád zdůraznil jiné důležité oblasti práce komise, které také souvisí s prací vašeho výboru. Ekonomická měnová unie byla posílená tak, aby obstála v případě krize. Ale zůstávají další kroky, které je třeba učinit, tak, aby byl využit plný potenciál pro růst počtu pracovních míst. Víme, že předsedové evropských institucí mají za úkol připravit další krok lepší ekonomické zprávy v této oblasti. Bude prezentována zpráva Evropské radě již v příštím měsíci. Mezi prioritami dále zůstává posílení měnové a ekonomické unie. Nakonec komise zveřejnila sdělení týkající se sixpacku a tupeku a příslušné legislativy. Jde o to, aby parlament i rada po zprávě pěti předsedů mohla využít všechny páky na straně komise, tak aby rozhodnutí byla implementována. Minulou středu komise prezentovala agendu Evropské unie k lepší zprávě. Tento globální přístup povede k to větší míře transparentnosti a k lepšímu rozvoji v rámci Evropské unie. Budeme se soustředit na konzultace a na lepší předvídání situace. Sociální dialog. Sociální dialog je jednou z hlavních priorit komise v tomto mandátu. Víme, že 5. března se konala akce na vysoké úrovni související se sociálním dialogem a pan předseda Schulz tenkrát eh, zahájil to jednání. Jenom jako příklad v evropském semestru, a to je Další důkaz větší orientace na sociální otázky jde o zahrnutí sociálních partnerů na evropské i národní úrovni. Chci zdůraznit, že se tady jedná o jednu z priorit práce. Při zveřejňování národních zpráv chceme mít více času na konzultace s členskými státy, s vládami, parlamenty a sociálními partnery jednotlivých zemí, tak abychom mohli vydat příslušná specifická doporučení na základě konzultací. Teď diskutujeme o implementaci specifických doporučení v ekonomické politice. Já Osobně jsem navštívil celou řadu zemí během evropského semestru. Setkal jsem se se zástupci vlád, parlamentu i sociálních partnerů. Diskutoval jsem o zprávách jednotlivých zemí, o dalších ekonomických otázkách z pohledu těch doporučení a později během tohoto dne budu cestovat do dalších zemí, do Chorvatska, kde se setkám se sociálními partnery, zástupci parlamentu v Chorvatsku a tak dále. V našem návrhu eh, podporujeme dále členské státy, aby rozvíjely sociální partnerství eh, při základních reformách. Budeme zahrnovat sociální partnery nadále do přípravy našich iniciativ. Naším cílem je zajistit větší míru zaměstnanosti a mobility se podíváme na portfolio a také iniciativy pracovního programu komise. Komise zvláštní pozornost věnovala příspěvku sociálních partnerů do investičního plánu energetické unie, digitální jednotný trh, migrace, stejně tak jako obchodní politiky mimo program 2015 se zvažujeme také v dlouhodobém, z dlouhodobého hlediska strategické plány, například diskuze orientovaná na sociální politiku, a to bude 9. června. Paní komisařka Tyson teď eh, dále nastíní naše konkrétní iniciativy v oblasti eh, zaměstnanosti eh, v následujících týdnech a měsících. Tímto vám děkuji za pozornost a budu se těšit na diskusi s vámi. Děkuji. Děkuji, pane Dobrovsky. A teď předávám slovo paní Tyson. Děkuji. Paní předsedkyně, vážení eh, poslanci Evropského parlamentu, je mi potěšení být mezi vámi. Dovolte mi, ehm, abych teď eh, doplnila eh, úvodní slova pana místopředsedy Dobrovského tím, že nejprve ehm, pohovořím o ehm, akci minulého října. Když se podíváme na politické hlavní směry, které pan předseda Jean-Claude Juncker předložil, tak se identifikovalo pět hlavních priorit v té době, a sice to bylo vytváření pracovních míst, přístup k těmto místům, rozvoj další dalších kvalifikací a dovedností a v neposlední řadě sociální ochrana. Dovolte mi, abych zdůraznila to, co už jsme udělali, s čím jsme začali, kromě toho, co už nastěnil kolega. Nejprve jsme přislíbili, že tady rozvedeme program zaměstnanosti mládeže. Jedna věc je vytvářet pracovní příležitosti, druhá věc je ale zajistit to, aby naši občané, hlavně ti nejmladší, byli vybaveni tak, aby mohli vykonávat tuto práci. Vaše, váš výbor byl plně za angažován eh, v těchto iniciativách eh, v otázkách prefinancování a eh, tady vidím zpravodajku díky vaší hladké spolupráci a skvělé spolupráci institucí, díky vaší podpoře a návrhům jsme mohli modifikovat nařízení RSF, e které bylo předloženo v únoru a které vstoupilo platnost 21. května a pátý minulého týdne jsme mohli Um, konečně eh, eh, dá peníze členským státům tak, aby se mohlo s um, projekty eh, začít. To znamená, že dalších 930 milionů eur je teď k dispozici um, členským státům nebo regionům, tak, aby se jim napomohlo. Je to 600 tisíc mladých lidí, kterým se má na pomoci v roce 2015. A členské státy a jednotlivé regiony teď mají implementovat přímo v terénu tyto iniciativy. Instruoval jsem své služby, aby podnítili, aby proaktivně napomáhali členským státům, aby dostali těmto výzvám. A samozřejmě předložím zprávu o pokroku a posouzení této iniciativy zaměstnanosti mládeže v parlamentu a to uděláme na začátku roku 2016 a to bude založeno na první zprávě vyhodnocovací e, tohoto, této iniciativy nebo programu pro zaměstnanost mládeže. Druhý bod který si zaslouhuje naše pozornost, je dlouhodobá zaměstnanost. Zaměstnanost je to něco, o čem se musíme povídat. Máme asi 4 miliony nezaměstnaných lidí, polovina z nich jsou dlouhodobě nezaměstnaných a e, téměř 30 z nich e, jsou nezaměstnaní déle než dva roky. E, teď finalizuji návrh zaměřený na doporučení, jde o integraci dlouhodobě nezaměstnaných a toto doporučení bude chtít nastínit konkrétní doporučení e, opatření pro tuto skupinu. A tady e, jde o individuální posouzení celkové situace každé nezaměstnané osoby a propojí se tady e, různé opatření, sociální služby a toto má usnadnit reintegraci těch, kteří hledají pracovní místo na trhu práce a to z trvalého hlediska. Eh, bude to založeno na posílené spolupráci mezi nejrůznějšími eh, poskytovateli služb, služeb, ehm, eh, takzvané one-stop shops tady budou, kdy dlouhodobě nezaměstnaní budou mít jednodušší možnost najít pracovní místo, budou integrováni. A pak tady máme mobilitu pracovní do práce na e, příč Evropou. E, tato mobilita práce, jak víme, je klíčový faktor k tomu, abychom mohli e, bojovat proti nezaměstnanosti. Zároveň však je tu riziko zneužití, něco, co nemůžeme zcela přelédnout. A e, z tohoto důvodu pracuji e, na takovém balíčku e, mobility práce s cílem pokračovat v tom, abychom usnadili volný pohyb pracovníků, zatímco zároveň budeme napomáhat členským státům v tom, aby mohli bojovat Ehm, aby mohli eh, učinit další opatření proti zneužívání. Tento balíček bude začlenovat návrh možné revize eh, eh, sociálního zařízení mé služby teď posuzují možné změny stávajících pravidel. Balíček Eh, který je napromregován na konec tohoto roku, eh, bude začlenovat zacílný přeskum eh, směrnice o vysílání pracovníků a také poskytne příležitost posoudit jakékoliv možné mezery, které by umožnily takovéto zneužívání nebo sociální dumping. Čtvrtý bod se týká kvalifikace těch, kteří hledají práci a paní předsedkyně, všichni víme, že mm, dovednost Ti e, znamenají naši konkurenceschopnost. A během krize tady bylo milionu, miliony pracovních míst, které byly zničeny. A e, ty, které se Eh, a jsou tady eh, žádoucí jiné dovednosti a proto potřebujeme strategický přístup pro nové dovednosti napříč celou Evropou. Jsou to různé iniciativy a akce, eh, které jsou zaměřeny na zlepšení dovedností a kvalifikace naší pracovních síly. Zvláště tady máme Evropskou alianci pro další vzdělávání učňů a pak je tady další iniciativa, která také musí být posílena. Měli bychom posílit potenciál profesního vzdělávání vzdělávání, odborného vzdělávání a poznatku s tím spojeným a e, zvýšit také další mm, možnosti vytvářet pracovních míst. Toto posouzení e, bude e, předloženo neformálním zasedání v Rize v červnu a tady se bude mluvit o prozatních výsledcích, pak je tu konference o tomto programu zaměřeného na učně a toto má dále podnítit celý tento proces. A dále jste mm, se mě při několika příležitostech ptali, co můžeme nebo co uděláme eh, pro eh, osoby eh, s postižením. Jsou tady různé překážky na, tom, na trhu pro tyto osoby, to je něco, na co se soustředujeme. Víte, že je tady asi 80 milionů osob s postižením v Evropské unii a tím, jak stárne evropská populace, tak toto číslo roste a je na nejvíc důležité eh, pro společnost a také pro celou ekonomiku, aby eh, tady byly produkty a služby, které tyto, tyto služby, aby byly přístupné pro všechny. A proto eh, se tato komise zvažuje takový balíček o přístupnosti, která um, umožní odbourat překážky v členských státech Budou tady požadavky pro lepší přístup ke produktům a službám. Ehm, eh, tanto, tyto eh, celoevropské požadavky eh, ty ehm, jsou dvojího druhu. Jednak umožní podnikům, aby mohli fungovat přes hranice, ehm, potom umožní lépe fungovat a být více konkurenceschopnějšími na trhu, ale co je navíc důležité pro nás, je to, že interně to bude Eh, znamenat lepší, hodnotnější produkty a eh, služby. A nejdůležitější ze všeho je, že to eh, napomůže plnou rovnou účast lidí s postižením a zlepší to jejich život. A mm, kromě roku 2015, pak máme rok 2016, tam je celá řada různých akcí, které jsou plánovány na příští rok. Eh, po eh, testu RIFIT a po vyhodnocení eh, našich směrnic, které se zabývají konzultace, informování pracovníků, vyhodnocení naší směrnice o bezpečnosti a e, zdraví, stejně tak jako e, směrnice o pra, pracovních, e, pracovní době. S tím přijdeme těmito návrhy v příštím roce. Dovolte mi, abych připomněla, že naším cílem je modernizovat a usnadnit regulační rámec a to takovým způsobem, abychom zachovali stejnou úroveň práv a ochrany a e, zatímco um, usnadníme e, celou e, implementaci. Dovolte mi, abych řekla paní předsedkyně něco o přeskumu Evropa 2020, tedy přeskum Evropské strategie 2020, to zůstává na naší agentě a bude to předloženo na konci roku. Z dosud zvažujeme toto tím, že také sledujeme veřejné konzultace, tak naším cílem by, naši cíl by měl zůstat nezměněn Eh, protože eh, tady máme eh, operativní cíle, na které se musíme soustředovat a musíme zorganizovat naši práci a pak tady vysíláme jasný politický signál o prioritách, které tady definujeme. To znamená, že nástroje, pomocí kterých máme dosáhnout těchto cílů, by měly být schváleny dámy a pánové. Paní předsedkyně, vážení kolegové, Eh, toto je. Eh, protože je toto dialog, tak se těším na to, že si vyslechnu vaše příspěvky, vaše názory a že spolu povedeme diskuzi. Děkuji za pozornost. Um, Děkuji a teď velice stručně vaše dotazy. Začneme eh, s koordinátory a potom přijme odpovědi od vás obou, vážení hosté, takže to bude takový ping-pong. Začneme s panem Kasou, koordinátorem za frakci EPP. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane e, místo předsedo a paní komisařko Tyson. Maj. první otázka směřuje k panu e, komisaři Dombrovskému. E, ten proces evropského semestru 2015 a e, cyklu e, ekonomického e, vedení a dohledu již zaznamenal určité úspěchy vzhledem k těm cyklům v předchozích letech v tuto chvíli již zahrnuje více sociálních prvků a lépe přispívá k dosažení cílu inkluzivního růstu. Ale já věřím, že e, lze ještě věci zlepšit, tak jak se také e, řekl v souvislosti s těmi specifickými doporučeními pro jednotlivé země, kdyby byly více zohledněno propojení mezi hospodářskými a sociálními cíly. E, pan komisař e, vlastně hovořil, plédoval za Eh, větší pozornost vůči sociálním aspektům, sociálním eh, tématům a v tom bych rád ještě získal nějaké další podrobnosti, pane komisaři. Eh, paní komisařko, velice mě zaujalo, co jste doporučovala vzhledem k dlouhodobé nezaměstnanosti. Vy jste se zmínila o tom, že jste předložila svá vlastní doporučení a já bych docela rád slyšel více podrobností o právě těchto doporučeních. Děkuji vám. Dobře, děkuji vám, pane eh, poslanče. Co se týče evropského semestru a role sociálních a ukazatelů a ukazatelů zaměstnanosti. Ano, od samého počátku jsme eh, tady tvrdili určité věci a i nadále je e, našem zájmu e, dát těmto ukazatelům mnohem prominentnější místo a roli, při rozhodování o hospodářských politikách, eh, při eh, dohadování eh, se o těch specifických doporučeních pro jednotlivé země. A já si myslím, že se to do značné míry již v těchto doporučeních odehrává, odráží a budeme na tom pracovat i v tom dalším cyklu evropského semestru a stojí za zmínku, že v letošním roce e, jsme se rozhodli e, mít e, vlastně méně a cílenějších doporučeních, které se také zabývají především těmi výzvami v oblasti sociálních a hospodářských politik jednotlivých států. Komisařka Tyson, děkuji za dotaz. K sociálním ukazatelům my Spolupracujeme s panem komisařem Moskovičem, abychom e, lépe e, prezentovali a dali větší prostor především těm ukazatelům zaměstnanosti a k problému dlouhodobé nezaměstnanosti, tak my připravujeme určité doporučení a podobně jako u záruky pro mladé chceme i tady přemýšlet o tom, jak eh, poskytovat lepší služby dlouhodobě nezaměstnaným, protože to není jenom na nich, aby si našli práci, eh, aby eh, se někde umístili. Musí samozřejmě tady být dostupná pracovní místa, ale velice často tito dlouhodobě nezaměstnaní hledají dělají práci víc jak dva roky a k tomu se pak v průběhu času pro, eh, eh, předružují další problémy. Problémy s dopravou, se zdravím, s eh, bydlením a my chceme těmto lidem poskytnout, těmto občanům poskytnout určité služby v těchto oblastech, aby se lépe integrovali. A za tím účelem chceme vlastně integrovat do celého procesu takový sociální balíček, kde služeb, kde doufáme, že bychom abychom přispěli k řešení celého problému. Předsedkaně, děkuji. A teď e, paní Steinluck, která je koordinátorkou za sociální demokraty. Děkuji, mám dvě otázky. Vy, pane si a pan Juncker, jste řekli, že v komisi chcete se postarat o posílení sociálního dialogu. Když teď e, se podívám na diskusy v rámci interinstitucionálních ojednání a refitu, tak si nejenom já myslím, že se jedná o oslabení sociálního dialogu. Co konkrétně hodnáte udělat k iniciativy? Nezajímají mě konference. Jak chcete sociální dialog podpořit mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů? Jak chcete konkretizovat, konkrétně posílit zastoupení zaměstnanců? Paní Tyson, ten balíček Labor Mobility, pracovní mobilita, eh, má Eh, zároveň se podívat na to, jak bojovat s ilegalitou na trhu práce a sociálním dumpingem. Řekla jste, že chcete posílit členské státy při kontrolách. Když vidím, že jsou členské státy, které se pokusili ilegalitu zakázat jasnou legislativou a teď přesně tahle komise, která chce podporovat uh, E, tuto aktivitu zahájila řízení proti této zemi pro poručení smluv. Jakou tady vidíte roli komise v tomto směru do budoucnosti? Dombrovský. Dombrovský, prosím. Děkuji. On. Děkuji. E, takže nejprve k posílení sociálního dialogu. Řekl bych eh, nejprve pár slov o těch několika praktických iniciativách, které byly uskutečněny. Už jsem se zmínil o posílení úlohy sociálních partnerů během evropského semestru a to eh, bylo v letošním roce uskutečněno. A skutečně se eh, snažíme maximálně organizovat konzultace se sociálními partnery a s členskými zeměmi v dalším cyklu, v tom chceme pokračovat. A chceme eh, více ještě eh, angažovat sociální partnery na, ty, na té národní úrovni, aby se eh, aktivněji, těsněji zapojili do našeho dialogu. A příště také požádáme o zpětnou vazbu od členských států, abychom se dozvěděli, jak tyto členské státy sami zapojili sociální partnery do celého procesu. A ohledně RIFITu, Eh, co se týče tedy té lepší regulace, pardon, tak tam jsme skutečně eh, zorganizovali eh, setkání se sociálními partnery, abychom mluvili o jejich možném zapojení, abychom to celé přizpůsobili i jejich potřebám. Teď hovořím například o těch veřejných konzultacích, aby se zohlednila úloha sociálních partnerů a o studiích dopadu. A teď posílení dialogu. Samozřejmě bilaterální dialog, to je především záležitost zaměstnavatelů a zaměstnanců. E, nikdo to nemůže nahradit e, my jsme spíš zapojeni do toho trialogu a tam chceme být i nadále tak aktivní jako do posud. Paní polkomisařka, děkuji paní Eh, předsedkyně a děkuji za dotaz. Eh, pokud dovolíte, tak eh, odpovím ve své mateřtině nizozemštině. Paní Steinbeck, vy mě tady žádáte, abych řekla, co děláme ohledně směrnice o vysílání pracovníků, abychom lépe bojovali proti případnému sociálnímu dumpingu a podpořili státy v jejich úsilí. My tak činíme, ale zároveň musíme přece usnadňovat mobilitu, protože jednotný trh musí fungovat, musí fungovat i pro pracovníky. A teď k vysílání. My chceme bojovat proti těm, tomu zneužívání, ke kterému někdy dochází. Vy eh, říkáte, že členské státy přijímají určitá opatření a že my je eh, voláme k pořádku. My jsme v tomto směru Eh, už napsali Německu ohledně minimální mzdu, mzdy v sektoru dopravy. To, to minimální mzda byla v Německu zavedena a my k tomu Německu blahopřejeme. To je boj proti sociálnímu dumpingu, komise to schvaluje, ale je třeba zároveň eh, respektovat pravidla. Minimální mzda v oblasti dopravy. My jsme se tímto zabývali, ono to je možné u těch přeshraničních služeb, když hovoříme o kabotáži, ale není to možné, když hovoříme o tranzitu. Tam, kde jde o mezinárodní dopravu, tam je třeba aplikovat eh, takovéto iniciativy se zřetelem k principu přiměřenosti. A eh, v tomto směru ještě očekáváme odpověď od německé Federální republiky a členské státy musí mít sociální opatření, my jim věci nezakazujeme, my je ne, eh, předvoláváme na kobereček, nicméně je třeba, aby se vše odehrávalo v určitém rámci a nemělo to negativní dopad na dobré fungování vnitřního trhu. Takže to všechno bude vzato v úvahu eh, při vypracovávání balíčku o mobilitě pracovníků. Děkuji. Okay. You'll get more questions on that, I'm sure. K tomu ještě dostanete asi, paní komisařko, další dotazy. E, paní ten z ALDE a ECR e, paní e McIntyre z ECR. Děkuji paní předsedkyně a děkuji oběma, jak panu místopředsedovi, tak paní komisařce, že jsou dnes s námi. Já takovéto iniciativy vítám. Chtěla jsem se konkrétně vrátit k tomu, co jste oba řekli ohledně lepší regulace. Pro mne je lepší regulace ne nějaké abstraktní ideologické uh, E, označení, ale jde o to, aby nastal růst, aby tady byla pracovní místa. Takže já si myslím, že to je zásadní pro e, náš výbor. Pane e, Dombrovsky, vy jste hovořil otevřenost, trans, otevřenosti, transparentnosti a konzultacích, ale já si myslím, že my se musíme soustředit více na studie o dopadech protože tady určité věci mají dopad na ten celý řetězec. Musíme víc zkoumat, čeho dosahujeme. Takže já bych asi chtěla slyšet trochu konkrétněji od vás obou, jak e, půjdete e, cestou realizace myšlenek pana místopředsedy Timrmana ohledně lepší regulace a jak zajistíte, abychom tady za své peníze něco dostali. Na mě udělalo značný dojem, že všichni místopředsedové tak trochu zpívají ze stejného partu. Já jsem slyšela paní komisařku Georgievu, jak hovořila o správném hodnocení eh, té iniciativy pro mladé, co vlastně za ty své peníze eh, máme. Víme také, že ty rozpočty jsou omezené, takže chceme mít jistotu, že ty peníze, které jsou vydány, opravdu opravdu k něčemu vedou. Další aspekt dobrého, eh, dobré regulace, a pan Tim eh, mám to řekl dneska, v meziskupině eh, pro malé a střední podniky, že prostě nemůžeme eh, všechno řešit lepší regulací. Musíme být chytřejší, obratnější, bytější při řešení problému. A já bych se vás obou chtěla zeptat, co děláte proto, abyste eh, se také zabývali těmi věcmi, které nemají co dělat s regulací a dosáhli našich cílů. Pan Dombrovský, co se týče lepší regulace, no tak jak už jsem ostatně řekl, základní myšlenkou je, e, prostě e, když se hodnotí potřeba nové regulace, e, tak aby se vytvářela nejprve studie dopadů, abychom věděli, jaké dopady, jaké důsledky bude mít eventuální nový právní předpis a chceme samozřejmě i nadále pokračovat cestou veřejných konzultací, aby ty jednotlivé zúčastněné strany opravdu dostávaly zpětnou vazbu ohledně e, navržené, e, navržených e, předpisů. Takže my tomu chápeme, my tomu rozumíme tak, že to, tento postup by nám nakonec mohl umožnit eh, jít cestou eh, lepších, eh, informovanějších rozhodnutí. Velmi často se kolem toho principu lepší regulace točí řada takových jako chybných koncepcí. My si chceme opravdu stanovit priority a hodnotit v předstihu ty návrhy tak, aby případné návrhy, pokud už tedy spatří světlo světa, byly opravdu oprávněné. Paní Paní komisařka, prosím. Eh, děkuji. Co se týče eh, té iniciativy eh, Better Regulation, tak ano, je to pravda. Neznamená to mít stále více a více právních nástrojů. Komise, když to začala pracovat, tak se prohlásila za komisi, která v tomto směru bude jednat hospodárně a budeme opravdu řešit věci, které si vyžadují evropskou eh, reakci, evropskou odpověď. A to je názor, který sdílejí všichni komisaři a všechny komisařky. Tam není žádný opačný názor uvnitř kolegia. A co se týče možností eh, nelegislativních kroků, tak tady bych se soustředila na svou vlastní oblast, já se domnívám, že je třeba se soustředit na ta partnerství, například eh, mezi eh, podniky a eh, a vzdělávacími institucemi. Tam není zapotřebí až tolik právních norem či nějakých dokumentů. Jde o to aktivovat mladé, vytvářet pracovní příležitosti, ale zároveň také dbát na to, aby mladí lidé měli ten správný přístup a ty správné znalosti a dovednosti, aby se na trhu uplatnili. A tam je to trošičku problém, protože mladí prostě nedokáží eh, se eh, zmocnit nějaké té první pracovní příležitosti, osvojit si ty základní znalosti a návyky. Já e, třeba s, e, ty učební obory vítám. E, v tomto směru nebudeme v žádném případu dělat nějaké nové zprávy, vytvářet nové orgány. Je třeba prostě jít do terénu a ty jednotlivé aktéry zaktivizovat, aby byli motivováni, aby byli přesvědčení, aby vznikla ta partnerství mezi mezi lidmi dobré vůle, kteří mohou věci posunout ku předu. Ono to není vždycky jednoduché, to přiznávám, ale jde to. Někteří se domnívají, že politická akce je možná pouze cestou právních nástrojů, ale já si to teda nemyslím. Já myslím, že je třeba jít také do terénu a to občané hodně sledují. A my budeme podle výsledku své práce občany za pět let hodnoceni. Nikdo za ALDE? Takže na řadě je GUE NGL, mi super. Obrigada. Uh, Eu tinha três questões muito rápidas. Tři otázky, budu stručná. Neprve, uh, co se týká směrnice o mateřské dovolené. Je to sdílená odpovědnost mezi vámi a některými dalšími kolegy, ale já bych se docela ráda dozvěděla, v jaké se to nachází fázi, eh, ta revize směrnice o mateřské dovolené. Můžeme se těšit na nějaký nový návrh? Máte eh, představu, jak tomu je? co, z čeho bude vycházet takovýto případný nový návrh. Především mám na mysli eh, och, míru ochrany a eh, ženy. A pak ještě další dotaz, který se týká eh, té záruky pro mladé. Myslím, že to byla dobrá věc. Myslím, že je dobře, že se tato věc dostala do programu, ale mám následující dotaz Chtěla bych vědět, zdali je tady nějaká představa o tom, že by ty částky mohly být eventuálně zvýšeny, částky na zajištění e, realizace té záruky pro mladé. A pak mám třetí otázku a e, ta se vztahuje k jednomu poměrně palčivému problému. E, ty různé stáže, které v zásadě nahrazují pracovní e, místa, e, e, která byla vlastně zrušena a lidé se ujímají práce zadarmo, jsou prostě na takových různých stážích ty pracovní, ta pracovní místa zmizela a ti mladí lidé na stážích nemají absolutně žádnou předvídatelnou budoucnost v rámci toho programu Záruka pro mladé. Chcete tyto situace monitorovat, chcete se jim eh, vyhnout eh, tak, aby právě tyto různé eh, stáže a programy tohoto typu nenahrazovaly práv, pr, pracovní místa? Pan Dobrovský. Uh, OK. Uh... Dobrá. K první otázce z těch tří. Budu stručný, protože tady došlo k velice intenzivním snahám, hlavně v posledních měsících, o, došaž, o dosažení dohody o mateřské dovolené. Bohužel zatím nedošlo k dohodě s radou. Pokračujeme v práci, jsme rozhodnuti zlepšit možnosti rovnováhy života rodinného s životem pracovním. Pokud nedosáhneme eh, perspektivy dohody, tak ten návrh stáhneme a připravíme jiný, který bude mít větší šanci na úspěch, tak aby došlo ke skutečnému zlepšení. Záruka pro mladé. Teď se právě soustředíme na implementaci té stávající záruky a chceme přenést financování na členské státy, jak řekla paní komisařka. Z našeho pohledu, my jsme o tom často diskutovali, jsme otevření i rozšíření této iniciativy tím, že poskytneme další finance, ale v této fázi se opravdu soustředíme na to, aby tato iniciativa byla plně funkční. Děkuji. k iniciativě pro zaměstnanost mládeže. Tady je frontloading, to jsme prováděli po dobu dvou let, to znamená, tady prostředky jsou a co se týká prováděcí fáze programu, ale chci upozornit na to, že je možné mít peníze z evropských zdrojů a ty pak používat 9,7 eh, miliardy na 7 let, tedy zdroje, které se dají využít na programy pro mládež. A jakmile tato iniciativa skončí, tak neznamená, že už dál nebude nic, ale předpokládáme od roku 2015 Eh, nový program budeme bilancovat a pak bude zvláštní program specifické zdroje financí. A teď eh, učební místa, místa v učebních oborech. To je ožehavá věc. Tady jste opravdu trefili to, co bolí. Pokud se lidem, konečně mladým lidem, opravdu podaří nějakou práci získat, tak jsou to ta prekérní pracovní místa. Nečástečný úvazek na dobu určitou, s tím vším by se dalo žít, když je nějaká perspektiva, výhled, že bude lépe. Ale v mnoha zprávách z jednotlivých zemí se odkazuje na fragmentaci trhu práce. V mnoha zemích můžeme tedy říci, že by neměly být velké rozdíly mezi těmi, kteří spadají pod ochranu a mezi těmi, které nechrání vůbec nic, kteří tedy v podstatě nemají perspektivu, že bude lépe. Jsou, tak říkají, zapadlí v těch prekérních smlouvách. Prekérní smlouva může být odrazovým můstkem, ale nemělo by to být nic natrvalo. Eh, specifických doporučeních pro jednotlivé státy na to odkazujeme a oslovujeme členské státy velice konkrétně. A praxe, všechny ty stáže a praktika, nejde o to, aby ty mladé lidi jsme dostali někam na dva měsíce. Jde o to, aby se ten eh, mladý člověk něco naučil, aby získal kvalifikaci a potom, aby měl větší šanci na trhu práce. Dobrá, děkuji vám. A teď pan Lambert, koordinátor za zelené, prosím, paní Lambert. Chci se zeptat na věc, která souvisí se strategickými záměry. Eh, je to ta agenda zelených jobů, nízkouhlíková strategie 2020 a rozhovory o klimatických změnách, kdy Evropská unie se zavázala eh, k tomu, že bude podporovat vznik takovýchto pracovních míst. Mě zajímá, jakým způsobem komise se připravuje na to, co se bude odehrávat na pařížských rozhovorech jak, eh, jaký je tam koncept, jak to bude s dovednostmi, jak je to se s dovednostmi, které budou potřeba pro určité sektory, ne dovednosti jako celek. Jak to vypadá s doporučeními, s regionálními plány a doporučeními? A co se týká sociálních partnerů, tak také víme, že velká angažovanost sociálních partnerů v rámci sektoru vedla k tomu, že došlo k důležitým změnám ve vztahu k zásobám, omezení emisí uhlíků. Jak se to projevuje v pořadu jednání v agendě sociálního dialogu? Pane Dobrovsky, si můžete prosím? Ano. Za prvé, jak víte, Mm, je tady sdělení komise z roku 2013, které zdůrazňuje vznik zelených pracovních míst a je třeba přijmout opatření tak, aby došlo k posílení potenciálu pracovních míst v rámci zelené agendy a zdůraznili jsme tento potenciál i v tom eh, balíčku pro zaměstnanost. Bez pochyby tady ta spojitost tedy existuje. Když se ptáte na ta specifická doporučení pro jednotlivé země, tak jak jsem řekl, my jsme se rozhodli mít méně za to zacílen, více zacílených opatření pro jednotlivé země, které se soustředí na sociální ekonomiku. Například v tomto smyslu nemáme letos CSR v oblasti energie. Chceme, aby byl jeden princip, nechceme dublovat věci, které jsou pokryty jinými oblastmi a které jsou spojeny třeba s energetickou unii. Samozřejmě cíly 2020 ty jsou stále na pořadu dnes, stále se snažíme splnit ty cíle 2020 a tu strategii 2020 stále revidujeme. Co se týká emisních cílů, tak tady je ten pokrok třeba lepší než v jiných oblastech, třeba v oblasti zaměstnanosti nebo snižování chudoby. Paní Tyson, děkuji. Srdečně děkuji za vaše otázky. Chceme-li změnit míru zaměstnanosti, chceme-li změnit poměry na trhu práce, že byla opravdu celá řada pracovních míst zrušena a teď jde o to, prostě zajistit to ozelenění ekonomiky. Ekonomika se vyvíjí, vy jste to eh, řekli velmi případně. A ty znalosti, dovednosti, kompetence, to je to, na čem nám záleží, to je to, od eh, čeho se musíme vlastně odpíchnout. A eh, v naší agendě pro kompetence toto bude hlavním stavebním prvkem. Jsou tady sektory, které je třeba podporovat, protože mají v sobě e, velký potenciál růstu a my se to dobře uvědomujeme, že tady jsou sektory, kterým e, se musíme věnovat přednostně a tyto sektory e, ovšem zároveň vyžadují nové kompetence, kompetence, které ne nutně všechny máme v tuto chvíli dispozici, takže těžko říct, co dnes bude Evropa přesně dělat, protože hodně samozřejmě závisí na členských státech, na regionech v oblasti vzdělání, E, odborné přípravy a tak dále. Takže když se díváme na to, co je třeba možné učinit v oblasti certifikace kompetencí a e, tak tam je ještě možno hodně zlepšit. Děkuji. E, další EFD. Al komisario Dombrovský a la komisaria Thyssen. Per il komisario Dombrovský. Děkuji Chci se zeptat, pane místo předsedo, paní komisařko, mám několik přímých otázek. Za prvé, jak je to s ekonomickými vyhlídkami teď na jaře a především co se týká agregovaných údajů o nezaměstnanosti v zemích eurozóny a v zemích, které nejsou členy eurozóny. Můžete to prosím komentovat? Váš kolega Timmermans dnes ráno hovořil o refitu, lepší legislativa, více možností pro střední stav, větší šance na rozvoj. Mnoho slov, krásná slova. A co se týká onoho refitu, jak eh, se bude zcela konkrétně postupovat? Co zamýšlíte, ale zcela konkrétně, prosím. A k sociálnímu dialogu. Cypras řekl, že nová pomocná opatření pro Řecko nějaká budou a něco řekne a hned se to dementuje. A čemu má občan věřit? Kde je vlastně pravda? A otázka na vás, paní komisařko Tajsenová, Vy často sdílíte náš názor, co se týká záruky pro mladé lidi. Když jste to řekla, tak to v Itálii nebylo nějak pozitivně přijato, ale řekla jste to zcela po právu. Je to tak v pořádku. A teď eh, účetní dvůr řekl, že jsme nejhorším uživatelem, nic jsme nedosáhli, nevytvořili jsme žádná, žádné nástroje. A teď v italském tisku se opět objevují informace o tom, že mladí Italové nejenom, že jsou nezaměstnaní, ale navíc jsou nekvalifikovaní. A i ti, kteří snad jsou kvalifikovaní, tak ti bez tak práci nenajdou. To je studie OBSE. Kontroly, kontroly mechanismů v oblasti zaměstnanosti. A potom pan komisař Dombrovský řekl, že třeba podívat se do jednotlivých členských států a vidět, jak tam to je se sociálními aspekty. A otázka samozřejmě zní, jak to v těch členských státech vypadá. Když se podíváte, jak se třeba dělala školská reforma v Itálii po konzultaci se sociálními partnery, tak jste na začátku měli jabko a výsledkem byla hruška a nikdo s tím nebyl spokojen. Takže když dojde ke konzultaci se sociálními partnery, tak by se jejich hlas měl vyslyšet, protože jinak má pocit, mají pocit, že nikdo nebere vážně. Pan Dobrovský, prosím. Um. Bylo to pár otázek, um, na to máme minutku, abych to zodpověděl. Tak nejprve k um, ekonomickým vyhlídkám. Je jasné, že eh, na jarní prognóze ekonomické, že tady mm, budeme sledovat jak ekonomický růst, tedy očekáváme 1,10% na euro, 1,5% ehm, růst na eurozónu eh, mm, a eh, 1,8. Vidíme tedy, že nezaměstnanost je e, dolů, jak e, v eurozóně, tak v EU 28. Takže v zásadě teď v současné době sledujeme nezaměstnanost v Evropě, která je na 11,3% a v EU 28 na 9,8%. Ale e, tendence, když to srovnáme s předešlým rokem, je jasně klesající jak v euro zóně, tak eu letrosu. Takže e, samozřejmě tu je e, diskrepance mezi různými členskými státy, protože členské státy e, mají dost rozdílné úrovně zaměstnanosti, ale neřekl bych, že tu je nějaká tendence, že by se od, od, odkláněli, že by se rozšiřovalo, ale nezaměstnanost dolů v obou oblastech. Pak ta zaměst, iniciativa zaměřená na mládež tady jde více eh, o eh, rozhodovací procesy, legislativní procesy, eh, kdy předtím, než se učiní rozhodnutí, tak jsou konzultována, ehm, je vypracováno posouzení, také veřejné konzultace se organizují, než se v podstatě nastartují iniciativy, jak jsem říkal, jde tady o vyváženější a rozhodnutí založená na správných informací. Panje Thijssen. Ja, uh, ja dank u wel, voorzitter. Ja, we weten dat uh, in Italië de jeugdwerkloosheid zeer hoog is. Uh, ik... Děkuji, paní předsedkyně. Víme, že míra nezaměstnanosti mladých lidí je dosti vysoká. Když se podíváme na stupně vzdělanosti v Itálii, tak vidíme, že je tu méně lidí s vysokoškolským vzděláním. Takže samozřejmě musíme eh, tyto věci reflektovat. Eh, Jistě nemůžeme očekávat, že vyřešíme věci ze dne na den. To by byla iluze ale určité možnosti tady jsou. Je nutné myslet eh, na strukturální změny, to znamená vytvořit takové struktury, které by byly schopny reintegrovat eh, osoby na trhu práce. A to by, bylo velk, to by byl velký příspěvek eh, právě záruky mladých to eh, je něco, co by opravdu mohlo věci usnadnit. A jak jsme na tom s Itálií? No, sledujeme situaci jako všude jinde. Nejde jenom o to vydávat peníze, ale také hodnotit to, co tyto vydané prostředky přinášejí kolik lidí, eh, kolika lidem bylo pomoženo, jestli to tak mohu říct, jaké změny eh, tyto nové situace vyvolaly. Pokud, dejme tomu, někdo Eh, měl k dispozici eh, finanční prostředky z Evropské unie při nějaké eh, školení či jiné přípravě. K čemu to vedlo? Jak se dále umístil? Je prostě věci třeba hodnotit MKO je pracovní skupina rady, která přijala e, myšlenku určitých e, ukazatelů a existují tady kvalitativní nástroje, které dbají na to, aby záruka pro mladé byla dobře řízená, byla dobře využívána, mohla být, dejme tomu, trošičku pozměněna její orientace v případě potřeby. Zase záleží na doporučeních ze strany členských států. Neočekávejte nějaké zázraky po šesti měsících či 12 12 měsících, ale je e, nutné počítat s určitým časovým úsekem, s novým způsobem myšlení, s, novým, e, s novým e, přístupem a myslím si, že mladí opravdu budou mít lepší šanci. Děkuji a teď seznam řečníku, máme tady spoustu men a víte, že ještě máme před sebou hlasování, s kterým musíme pokračovat po těchto zajímavých diskuzích. Tedy pokuste se vyjádřit velmi stručně. Minutu, máte na otázky. A rozhodněte, zda chcete položit otázku panu Dobrovskému nebo paní Tyson. A pak eh, se vám dostane velmi krátkých odpovědí. Pokusíme se tedy projít tím seznamem. Nevím, jestli se nám to podaří, ale uděláme vše, co bude v našich silách. The voting list is as follows. Um, seznam Moral šatě, um, a tak dále. Eh, Balas, eh, Sander, Simon, Roland, Bashir, Reinke, Lopez, Sojdorova, and Pirinsky. Anybody missing? Okay. That means that... Což, tady budeme se, prosím, držte se minuty a vyberte si vždy jednoho e, zástupce komise. Začneme paní Oranžantíje. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pane místo předsedo, paní komisařko, chtěla eh, bych vám nejprve poděkovat. Děkuji za efektivitu ohledně předfinancovávání eh, eh, iniciativy pro mladé. Pokud eh, může Evropa vzbuzovat naději, eh, tak eh, právě tady je ta naděje. Tři měsíce poté, co to bylo všechno dohodnuto. V pátek již měly jednotlivé státy ty finanční prostředky. To je něco, co by nás mělo inspirovat, abychom znovu získali důvěru evropských občanů. Má první otázka se týká mladých mezi 25 a 30 lety. Jak víte, když jsme zavedli Evropský sociální fond, tak jsme si uvědomili, že je mezi 15 a 25 e, let e, e, stejný počet mladých nezaměstnaných jako mezi 25 a 30. Co chcete dělat pro tu druhou skupinu? Protože to jsou často mladí, kteří zůstávají na školách, na univerzitách, nemají práci. To je první dotaz. A druhá otázka se týká toho, co jste říkali o kapacitě a kompetencích. Jak můžeme ty kapacity a kompetence vlastně zhodnotit, když když eh, jsou mladí lidé žádáni, aby prokázali určité zkušenosti. Takže musíme opravdu jak v oblasti Europasu, tak v oblasti vzdělávání věci změnit. A třetí dotaz se týká lidí s, eh, s postižením, to mě opravdu hodně leží na srdci. Jak eh, můžete tedy vývoj a rozvoj a výzkum v tomto směru posílit, aby zahrnoval i tuto kategorii. Děkuji. to přesně minuta. Prosím, aby se ostatní drželi také. Teď paní Tyson. Děkuji. Odpovím stručně. Paní Moran Šartie, děkuji za vaše kladná slova ohledně spolupráce, co se týče předfinancování eh, a eh, záruky pro mladé. V tomto směru to byla kolektivní práce s parlamentem a právě díky tomu kolektivnímu duchu Právě díky tomu kolektivnímu duchu se nám podařilo takto rychle postupovat. Děkuji za vaše vlídná slova. A teď ještě k těm kapacitám a kompetencím. Mladým je prostě potřeba dát šanci, aby získali tu první pracovní zkušenost. A v tom je vždycky ten hlavní problém. Podniky musí pochopit, že mladí prostě nepřicházejí z těch škol již zcela vybaveni pro to, aby pracovali, ale u té odborné přípravy je nepochybně také zapotřebí určité věci měnit zapojit. Ono to nepovede eh, přímo k nějakému pracovnímu místu, ale je třeba, jak už jsem říkala, zavádět ta partnerství s podniky tak, aby eh, mladí, kteří mají za sebou odpornou, od, odbornou technickou přípravu, měli možnost se uplatnit. Takže eh, i mm, učební příprava E, přímo na pracovišti a tak dále. To je potřeba prohloubit tyhle možnosti. A teď výzkum a e, rozvoj. My samozřejmě myslíme na ten zákon o přístupnosti tak, aby tady došlo k harmonizaci e, aby tady vlastně e, vznikla i větší konkurence mezi poskytovateli a to nepochybně půjde e, k lepšímu fungování místního, e, vnitřního trhu. Větší konkurence, větší objem produktů, lepší a vyšší kvality. My si prostě myslíme, že je zapotřebí věci promýšlet vůči lidem, kteří mají určité problémy. Děkuji. E, mám minutu, takže se zeptám nizozemsky, to bude pro mě rychlejší. Ta, e, obracím se k paní komisařce Tyson. Existují určité návrhy v rámci e, iniciativy REFIT a s meziinstitucionální dohodou tady by vlastně šlo o to, omezit kapacitu pro sociální partnery přijímat, eh, dohadovat eh, dohody. Eh, postavíte se vůči tomu a pak je tady ještě ten balíček o mobilitě pracovníků, je tady určitý návrh ohledně koordinace politik v sociální oblasti. Já musím říct, že jsem poměrně hodně zklamaná tím, co bylo oznámeno, protože pokud chceme opravdu problémy řešit, tak je zapotřebí zintenzivnit práci se sociálními partnery. Je třeba se zabývat právě těmi prázdnými místy, těmi nedostatky. A tady je zapotřebí nových právních norem. Máte to v úmyslu? A můj opravdu poslední eh, dotaz. Eh, jak víte, máme slyšení na základě zprávy z univerzity v eh, Chentu. Eh, týká se to letectví, tady je hodně pra- eh, praktik spojujících se sociálním dumpingem. Co s tím budete dělat? Děkuji. Co k tomu prvnímu bodu? Pan Dombrovský, jak víte, s panem místopředsedou Timmermancem já jsme se setkali se sociálními partnery, hovořili jsme o tom také na neformálním summitu v Rize, e, protože ono je zapotřebí více podporovat sociální dialog a také iniciativa lepší regulace. E, hovořili jsme o tom, co jste tady říkala mimochodem. Existují určité dohody, e, které byly autonomním způsobem realizovány mezi sociálními partnery a mají své dopady. A teď je otázka, zdali e, jít stejnou cestou, cestou konzultací. My jsme řekli, že ne. E, tady je určitá specifičnost, jsou tady určité postupy vlastní sociálním partnerům a v tomto směru hovoříme jedním hlasem. Chceme uznat tento specifický charakter sociálních partnerů a chceme více konzultací. Už jsme o tom hovořili. Chceme posílit sociální dialog a obohatit ho o veřejné konzultace, protože jsou tady určité dohody přijímané autonomním způsobem způsobem e, sociálními partnery a teď jde o to zjistit, jestli je tady vůle pro to, aby se překlopili do právních norem. A teď k tomu e, vysílání pracovníků. Tady ještě nebyl e, nic rozhodnuto ohledně toho, co bychom udělali, či naopak neudělali. Myslíme si, že tady budou určité návrhy ohledně koordinace se pravidel v oblasti sociální. Zdali to uděláme v rámci směrnice o vysílání pracovníků, no to nevím. Možná, nevím, ale vězte, že jsme se zatím ani tím, ani o ním směrem nerozhodli. Pokud by měl parlament konkrétní návrhy ohledně zlepšení stávající legislativy, tak nás vůbec neváhejte, tak vůbec neváhejte a kontaktujte nás. Pak tady bylo něco řešeno letectví, ochrana pracovníků v této oblasti. Já si ty problémy dobře uvědomuji. Naše eh, příslušná oddělení se tím zabývala i s eh, panem komisařem Virstem se tím eh, zabývám a hledáme možnosti, jak to pozitivně ovlivnit. Ja, Dank. Eine Minute. Děkuji, minuta, ano, to je výzva. Milá Marianne, Eh, téma eh, řízení pro porušování eh, závazku, ano, to jsme probírali při směrnici o vysílání. Já myslím, že to je základní nedorozumění na straně komise. Už tenkrát jsme tady měli přeshraniční dopravu leteckou. Hm, vy jste říkali, že nejste dostatečně mobilní, že se to musí změnit a že to Eh, například eh, jde o získávání určitých kvalifikací eh, nebo učňovských listů. To znamená, to neděláme proto, abychom dělali nové bariéry. Znamená to, aby tady byla zaručena kvalita. Jestliže kontroly na staveništích se konají, tak chceme dosáhnout toho, aby ti, kteří pracují na černo, byli odhaleni. Chceme dosáhnout toho, aby tady byla sociální ochrana, tak aby lidé v případě úrazu byli skutečně ochráněni. A to neděláme, protože chceme jenom porušit nebo narušit jednotný trh. Já myslím, že ta ztráta totální mobility, to není možné. My chceme zachovat kvalitu kvalitu a to je najednou spochybňováno. Takže všichni chceme jednotný trh, všichni chceme společné předpisy v každém případě, ale nepřejeme si, aby to, co tady společně jsme eh, dosáhli eh, co do kvality, aby to ze strany sociálních partnerů bylo spochybňováno. Myslím si, že tady ještě eh, chybí jasný signál naší komisařky pro sociální záležitosti. Děkuji. Myslím, že to bylo na vás, paní Tyson. Děkuji. Ano, milí Tomasi, Sdílím pochopitelně tuto věc a myslím si, že máme všichni velké cíle, jednotný eh, trh musí eh, být zachován, máme tady velké hodnoty, sociální hodnoty, eh, chceme dosáhnout ekonomického pokroku společně. O to přeci jde při sociál, v případě sociálního tržního hospodářství, to je neoddělitelně propojeno a leží to na srdci komisi. A při našich rozhodováních musíme pát na to, abychom eh, neporušovali evropské předpisy. Minimální mzda eh, v Německu je něco, co jistě vítáme i v oblasti dopravy. Eh, toho je možné dosáhnout, ale byly tady žaloby nebo stížnosti byly podány a teď musíme se podívat na to, jestli čistě z právního hlediska je to ještě udržitelné. Tato opatření musíme zvážit ve světle mm, evropských smluv přeskoumat je. Bylo tady pár eh, sdělení, komunikace s německými úřady a opatření v oblasti dopravy už byla pozastavena. A teď musíme vyčkat. Přejeme si, aby jednotný trh samozřejmě fungoval a členské státy mají své e, eh, privilegia, ale i povinnosti. Eh, musí ochránit zaměstnance. Děkuji. Děkuji. Eh, pane předseda, eh, milá paní komisařko Tyson, jako v důsledku ekonomické krize se počet Ehm, dětí, které ehm, jsou ehm, ohroženy sociálním vyloučením, je skoro 1 milion. A 26,5 eh, eh, jsou, jsou před rizikem, že budou sociálně vyloučeny nebo budou postiženy chudobou. Jde o to bojovat proti chudobě dětí a tady voláme potom, aby byla eh, ustanovena taková záruka pro děti, takže aby tyto děti měly přístup k zdravotnické péči, vzdělávání, slušnému ubytování a Um, podobně. Eh, moje otázka tedy. Eh, zamýšlí komise podpořit naši výzvu a vytvořit společně s členskými státy eh, takový konkrétní fond nebo program, tak abychom mohli rozpracovat takovou záruku pro děti? Děkuji. Jo. Jo. Ano, děkuji. Chudoba dětí je opravdu obrovským problémem. Mladé rodiny stojí před eh, velkými potížemi. Často se problémy přenášejí. Dříve byly problém skupinou staří lidé, teď tady máme posun Eh, přenáší se to na mladé eh, rodiny a jde o ochranu během celého životního cyklu, tedy od eh, začátku. Začínáme tím, aby děti nebyly ty, které tady budou tratit, když se rodiče dostanou do finančních potíží nebo potíží spojených ehm, s prací. Při těchto analýzách se zohledňuje také faktor chudoby, sociální zabezpečení. Je to důležité proto, aby lidé byli uschopněni více najít pracovní místo. A nejlepší cesta, s, jak vím, se vymanit z chudoby, je najít pracovní místo. Evropský fond jako záruka práv, tak daleko ještě nejsme a ale ani se o tom nemluví. Z dlouhodobého hlediska možná vznikne nějaký evropský eh, stabilizační fond eh, pro tyto účely, ale jak jsem řekla, nemáme žádné vlastní fondy či finanční prostředky eh, pro tyto účely v Evropě, takže to nebude možné tak rychle. Ale z dlouhodobějšího hlediska ano, tady je určitá naděje, která se možná mm, uskuteční. Ale Teď eh, musíme eh, pokusit podpořit eh, mladé lidi, mladé rodiny, je to součást naší sociální politiky. Děkuji. Otázka na paní Tyson. Za prvé, takové konstatování. Je velmi pozitivní, že sociální partnerství má být posíleno. Druhý bod, Eh, takzvaný frontloading eh, by mělo být provázeno proaktivně. Ehm, rád bych to chápal jako eh, takové zveřejnění status quo členských států ještě před koncem roku. Jestli konečně ehm, vytváří to finanční struktury pro záruku mladých a jejich vzdělávání nebo ne. Otázka zní. Otázka na pana místopředsedu. Jak můžete mě opravit? Minimální mzda Eh, přiměřená eh, eh, odměňování v Evropě, minimální práva zaměstnanců a žádná harmonizace v sociální politice. Je to hlavní směr Evropské unie a hlavní směr komise, ano či ne? A mm, mm, pokud ne, jak má vypadat budoucnost? Pane Dombrovsky? Ano. Takže k otázce minimální mzdy. Toto je jasné, jasná politika Evropské komise, Evropská komise ehm, to, v diskuzích členskými státy ehm, motivuje členské státy, aby v určitých stádiích nebo případech E, zavedli statutární minimální mzdu v těch zemích, kde to ještě existuje a aby se obecně postarali o to, že minimální mzda a rozvoj mzdy bude v souladu s vývojem produktivity. Takže je to jasně součástí naší politiky. Co se týče sociální politiky, tady bych neřekl, že harmonizace se, nemluvím o harmonizaci sociální politiky, protože sociální politika primárně je v kompetenci členských států, ale zcela jistě je tu velká mm, pole působnosti, velké působ, pole působnosti pro koordinaci a jsou tady přeshraniční aspekty této sociální politiky. Děkuji. Děkuji, jenom krátká odpověď. Ano. Tak, krátce. 2016 mm, bude předložena zpráva a při té příležitosti se bude jednat o tomto tématu. Půjde o to, výsledky členské státy by měly poskytnout ukazatele, mm, trošku to mm, detailněji probereme, určitě to zohledníme i tady v parlamentu. Děkuji. Dvě otázky bych měla na paní Tyson. Vy jste mluvila o e, dotacích e, do iniciativy pro mládeže a opatření, která chcete realizovat. Ráda bych věděla, jaká opatření e, máte v úmyslu, jaké kontrolní instance tady chcete zřídit, tak abyste kontrolovali to, že tato iniciativa pro mládež skutečně proběhne úspěšně, protože v případě nezaměstnanosti mládeže ve výši 60% v Řecku bude asi obtížné tady toto jenom pokryt finanční prostředky a vytvořit dobrá pracovní místa. A druhá otázka. Eh, chcete více peněz investovat eh, do dávání učitelů, nebo učitelům. Eh, dvě miliardy byly, byly zkráceny do základních výzkumu. Máte jít o změnu myšlení, takže základní výzkum bude teď vybaven lepšími finančními prostředky. Děkuji vám. Paní Tyson. Děkuji. Tak, co uděláme s touto iniciativou zaměstnanosti, abychom to mohli kontrolovat? Eh, co uděláme s disponibilní prostředky? Tak je to vždycky. Když máme něco podpořit evropskými penězi. Dříve to byla taková důležitá věc, abychom smysluplně peníze vynaložili, aby to proběhlo s výhodnými náklady, aby to bylo celé efektivní. Tady ve finanční oblasti máme striktní pravidla, různé mechanismy k dispozici a členské státy říkají často, že pravidla jsou příliš ostrá a e, chceme vědět, jestli peníze se skutečně e, vydávají smysluplně. A k tomu základnímu dat, maar vzdělání tady existuje, nebo výzkumu, tady jsou různé nabídky, různé oblasti, široká paleta nabídky, eh, 20 jiné eh, eh, není dostatečně eh, vybaveno dovednostmi. A když eh, se povodí, když se ti lidé chtějí dostat na trh práce, tak je jasné, že tyto základní dovednosti jsou vždycky rozhodující pro to, aby tito lidé byli úspěšní. Děkuji. Euh, euh, euh, Děkuji. To jsou zcela konkrétní návrhy, které tady zazněly ve vztahu s mobilitou pracovníků. Je třeba postarat se o to, aby to bylo zachováno. A co se týká dopadu úsporné politiky v Řecku, tak tam zřejmě se neodhadlo, jaký to bude mít dopad na ekonomiku a jaký to bude mít širší dopad k evropskému semestru a k té koordinaci. Máte možnost sledovat dopady národních doporučení jedné zemi na uh, Druhé, ostatní země, co to makroekonomicky znamená pro jinou zemi, třeba pro sousední země, když se něco zavede v jedné z nich. Tak otázka na pana Dombrovsky se. Děkuji vám za otázku k evropskému semestru a těm specifickým doporučením. Když vydáváme specifické doporučení, tak je samozřejmě vydáváme na základě evropsk- priorit eh, evropského semestru, které jsou eh, s cílem posílit růst a samozřejmě s perspektivou fiskální odpovědnosti. Chceme ty priority transformovat do konkrétní politiky členských států. Když připravujeme takové specifické doporučení, tak se věnujeme i rozpočtovým doporučením a chceme podpořit ekonomický růst v té které zemi. To je dost jasně dáno na vědomí. Za prvé, e, zprávu o té které zemi posoudíme dopady Vyslechneme si feedback z, členských, eh, z členské země a sociálních partnerů této země. Pak stanovíme priority, pak máme feedback, čeho se dosáhlo a pak na základě toho vydáme to specifické doporučení pro to, kterou zemi. Děkuji, paní Solde. Děkuji. Chci se zeptat, paní komisařky Tyson něco na mobilitu. Já jsem ty iniciativy k usnadnění mobility sledovala s velkým zájmem. Mobilita pro mladé lidi je dobrá věc. Ale ta mobilita má i věci, které ji brzdí. Jsou třeba oblasti, v pohraničí, příhraničí, třeba v mé oblasti, kdy se lidé snaží cestovat přes hranice za prací. Máme tady EURES, tedy přeshraniční možnost zaměstnávání. To jsou lidé velice entuziastičtí, ale nesmíme zapomínat na to, že těm lidem bere odvahu veškerá ta těžkopádnost, s kterou se potýkají, když mají zájem získat evropské financování pro opatření na posílení mobility. Musí se žádat rok co rok znovu, dříve to bylo co tři roky. Teď jsou to roční programy a já se obávám, že tyhle obtíže brzdí aktivitu těchto institucí a brzdí i mobilitu samotnou. Samozřejmě důležité je osvojovat si i cizí jazyky. Máte tady nějaké návrhy, prosím? Děkuji. Paní Sandar, Víme, jak dobře EURES pracuje a je spoustu pravidel, která opravdu v každodenním životě kandidátům život neusnadňují. To víme, ví to i příslušný člen komise a snažíme se ta pravidla zjednodušit. To pak pomůže aby EURES snáze získával peníze. A co se týká přeshraniční mobility pracovních sil, tak chceme EURES nejenom posílit, ale chceme se postarat o to, aby síť služeb zaměstnanosti jako celek byla posílená. A slyšela jsem, že to dobře funguje to platí pro EURES jako celek a pro celý systém. Děkuji. John Simon. Děkuji. Paní předsedkyně, pane místo předsedo si mohl byste nám prosím přímo odpovědět na otázku takzvaných posted workers? Jak je to se sociálním zabezpečením těchto lidí? To je zcela zásadní otázka ve vztahu k fungování Unie. My brzo budeme mít ve Spojeném království důležité referendum a otázka bude, jak to, že je možné, že cizí pracovníci k nám jezdí a pracují za dumpingové ceny. V Evropské unii by lidé, kteří jsou chráněni tou směrnicí o vysílaných pracovnících, měli mít jasno. Je třeba, abyste konali v komisi. Potřebujeme novou verzi této komise. Juncker nám ji slíbil, když se snažil získat naší podporu při volbě. Tohle je opravdu velice zásadní otázka pro otázku jednotného trhu a když tahle lepidlo nebude fungovat, tak se to celé může rozpadnout. Věřte mi nebo ne. Pan eh, komisař, myslím, že je velice důležité nemíchat eh, věci dohromady, nemíchat dohromady volný pohyb s vysíláním pracovníků, protože za prvé volný pohyb osob je jedna z fundamentálních základních svobod, jak to řekl pan předseda Juncker, ty čtyři Základní svobody jsou téma, o kterých se nemůže vyjednávat. Vysílání pracovníků je uší, specifičtější otázka, která se týká některých firm, společností, které vysílají pracovníky k výkonu práce v jiných zemích. Víme, že je tady ta směrnice pro vysílané pracovníky. Komise eh, chce revidovat tuto směrnici a spolu s paní komisařkou Tysonovou se tomu věnujeme. Ale ještě jednou nemůže se zaměňovat vysílání pracovníků s volným pohybem osob. Děkuji, pan Nolan. Ano, Pane komisaři, já bych se rád vrátil k otázce sociálního dialogu. Vy jste zmínil, a já s vámi souhlasím, sociální dialog jako něco, co je především věcí partnerů, sociálních partnerů, ale Evropská komise má přece důležitou odpovědnost eh, vytvořit eh, určité prostředí pro to, aby ten sociální dialog byl vůbec možný a aby to nebyla pouze slovní výměna, ale aby to vedlo ke konkrétním dohodám, eh, které by pak měly být následně realizovány a tady myslím i na ty autonomní dohody. E, konference na vysoké úrovni, sociální partneři teď dokončují e, otázku programu a já myslím, že je to ta správná chvíle, mimořádná příležitost, aby se tento sociální dialog na evropské úrovni znovu nastartoval. On je mimořádně významný. A já si kladu otázku, zdali je tady možná jeden aspekt, aby sociální partneři mohli eh, rychleji postupovat, protože eh, tady to analyzují všichni stejně. Je to otázka eh, odborné přípravy, učebních oborů, alternativních zaměst interneckých formátů, takže e, evropský učební obor, to by bylo možná řešení. Máme obrovské e, množství nezaměstnaných mladých a zároveň nedostatky pracovníků v konkrétních oborech. E, dobře, děkuji. Co se týče sociálního dialogu nejprve tak jasně, jak už jsme to také e, formulovali, Evropská komise je oddána myšlence posílení tohoto dialogu. A e, zároveň mohu říct, že už tak v praxi činí, posiluje roli sociálních partnerů v evropském semestru mimochodem. A nedávno e, jsme vlastně se zabývali specificky těmi autonomními dohodami sociálních partnerů i v kontextu lepší regulace a vytvořili jsme taková určité možnosti eh, i v rámci tedy těch veřejných konzultací a eh, do, studií o dopadech, abychom především z hodnotili a vzali v úvahu specifický status sociálních partnerů, tak jak je to zakotveno ve smlouvě, a abychom jim umožnili ty autonomní dohody, to znamená trošičku odlišný způsob, eh, než jak postupujeme v té obecné legislativě. A kromě toho e, Evropská komise také vidí svou roli e, při usnadňování bilaterálního dialogu, tak, aby bylo opravdu možné dospět k těm autonomním dohodám. Ale to je něco, co může komise pouze usnadňovat. Pokud hovoříme o bilaterálním dialogu, no tak to je skutečně hlavně na zaměstnavatelích a zaměstnancích a hodně prostoru ještě zbývá eh, v té oblasti trila, eh, tera, eh, trialogu a i tady hledíme možn, na možné příležitosti ty trialogy a tri, konzultace v jejich rámci posílit. Pan Paši je další na řadě, prosím. Já bych prostřednictvím paní eh, předsedkyně ještě chtěl také poděkovat paní eh, komisařce a panu místopředsedovi za to, že jsou zde mezi námi pro výměnu názorů. V jedné odpovědi na dotaz poslankyně z Itálie jste řekli, že sledujete e, věci v Itálii. A já se ptám, zdali také sledujete věci, které se vyvíjí u nás doma v Británii. My jsme zázračným příkladem, nejúspěšnější ekonomikou na světě po Spojených státech. Vytvořili jsme od roku 2010 2 miliony pracovních příležitostí a máme závazek vytvořit ještě v následujícím volebním období dalších 10 eh, milionů eh, o pracovních příležitostí. Práci pro všechny, kdo pracovat chtějí. Jak to děláme? No prostě se snažíme eh, z zaměstnanosti udělat něco atraktivnějšího, než je nezaměstnanost. Prostě mm, být na sociální podpoře, to není e, životní výběr, to je prostě e, něco úplně jiného. Zároveň je třeba si uvědomit, že nikdo, kdo má minimální e, mzdu, neplatí daně. My na tom opravdu intenzivně pracujeme, aby to opravdu zahrnovalo všechny. Hodně se tady řeklo o řešení nezaměstnanosti. Vy jste tady zmínili univerzity jako cestu ven z té situace. Já vám něco řeknu. Učební obory jsou také odpovědné odpovědí. My jsme se zavázali k tomu, že v Británii vytvoříme 3 miliony učebních míst a já se ptám, proč bychom nemohli mít v Evropě více učňů, více učebních oborů, aby zaměstnavatelé pak měli zaměstnance, které doopravdy potřebují. Paní Tyson, já myslím, že to je asi na vás. Ano, děkuji. Děkuji za tyto informace. My samozřejmě si v Evropě vyměňujeme e, informace o dobrých postupech. Pokud se státy chtějí poučit jedny od druhých, tak proč ne? Tohle je ten nejlepší způsob. Teď k těm učebním oborům. My žádáme zaměstnavatele, aby nám zaručili, že pak ty lidi zaměstnají. Někteří, e, některé členské státy jsou v tomto aktivnější, jiní, jiné méně. A samozřejmě chceme tomu dát určitou dynamiku, chceme do toho vdech vdechnout více života, abychom z toho učinili takové e, širší téma, aktivnější téma. Jaká bude forma, e, to je ještě otázkou. Děkuji. Já mám další dotazy. Možná, že by paní předsedkyně mohla dát oběma komisařům možnost, aby reagovali. Mě by zajímalo, co si myslíte o sociál, minimálních sociálních normách, které v Evropě nutně teď potřebujeme a budete pracovat e, na tom, abyste v rámci z tohoto volebního období navrhli nějaké základní e, penzum sociální ochrany? Děkuji, paní poslankyně. Eh, chci říct, že my máme eh, takový sociální program v rámci tohoto volebního období. Eh, pracujeme na hospodářské a měnové unii a na sociální agendě. Pokud byste chtěla vědět, jaký je náš osobní pocit, no tak já mohu říct, že hlavní je celkový dojem kolegia, protože my můžeme diskutovat, ale přístup komise je přístupem kolegia pokud bych měla hovořit osobně, tak si myslím, že je třeba, aby tady existovaly minimální normy, které se vztahují k sociální ochraně, abychom se vyvarovali té neustálé spirále. Ale nic není evidentní. Naše pravomoce jsou omezené. Členské státy mají své vlastní priority a jak to také už můj kolega řekl, většina těch pravomocí v tomto ohledu eh, spočívá na členských státech. Nicméně se sociálními partnery můžeme vykonat určité věci a Minimálně by tady měly existovat ukazatele pro ta sociální minima. My jsme na tom pracovali, takže tady je určitý objem referencí, co se týče třeba minimálního příjmu v jednotlivých členských státech. Nemůžeme hovořit o harmonizaci, ale je tady možné určité věci dělat. Děkuji, pan kolega. Děkuji, paní eh, předsedkyně, a děkuji oběma hostům. Já mám velmi jednoduchou otázku a ta se týká nezaměstnanosti v Evropě. Hovoří se o tom už celé roky. Je to na pořadu dne v Evropské komisi. Je to téma, které se probírá mezi ministry. Evropská komise si vyžádala zprávu, aby byla lépe s touto otázkou obeznámena, ale ono to celé má i určitou sociální dimenzi, která je pravděpodobně ještě hlubší v eurozóně. A pak je tady ještě makroekonomická dimenze, která je velmi pertinentní v této souvislosti. Takže je zapotřebí určitého mechanismu solidarity, abychom se vyrovnali s tím asymetrickým šokem, tak jak ho zažíváme dnes. Takže já bych rád věděl, jakou má místo předseda komise vizi v této oblasti e, místo předseda komise, to je jedno z témat, které bylo vzneseno v kontextu prohloubení e, hospodářské a měnové unie, e, kdy se jednalo také o možnosti eh, využít eh, tedy celo, takového nástroje, kterým by byl eh, režim záruky pro nezaměstnané na celounijní úrovni. Místo předsedové teď pracují na nové zprávě, která by měla se zabývat otázkou dalšího rozšiřování a rozvíjení um, hospodářské a měnové unie. A v příštím měsíci bych eh, toto měl předložit eh, radě. Eh, nejsem v situaci, kdy bych mohl ještě hodnotit obsah té zprávy, ale obecně řečeno je to něco, co směřuje Eh, jak k řešení krátkodobých záležitostí, jak k předložení určitých eh, návrhů řešení eh, krátkodobých problémů, tak k dlouhodobým tématům. A to, co tady bylo zmíněno, je jedním z prvků, které jsou diskutovány i v rámci takzvané fiskální kapacity eurozóny. Ale v této fázi skutečně nejsem v situaci, kdybych mohl uh, komentovat eh, objem, obsah zprávy předtím, než ho všech pět místopředsedů dokončí. Každopádně toto je agenda, která je opravdu v popředí naší pozornosti. Děkuji. Paní eh, poslankyně Šojdrová. Tento strukturovaný dialog oběma zástupcům komise a eh, chci se obrátit na paní komisařku. Já jsem přesvědčena, že programy, které podporují zaměstnanost, jsou dobrými nástroji v kombinaci s investicemi a že v členských státech se daří snižovat nezaměstnanost, konkrétně v České republice. Co se nám ale nedaří, je snižovat počet eh, občanů, lidí nezaměstnaných, eh, chudých ve vyloučených lokalitách. Tady bych měla doporučení i otázku na paní komisařku, Zda by bylo možné programy zjednodušovat, zjednodušit jejich administrativní eh, zpracování, čili podmínky a zaměřit také jejich část na práci s lidmi ve vyloučených lokalitách. Druhá otázka se týká dovedností. Členské státy nechtějí předávat žádné kompetence. Tady má Evropská komise velmi slabou možnost regulovat způsob odborné přípravy, má, může využívat pouze strukturovaný, strukturovanou eh, tedy koordinaci, metodu otevřené koordinace, ale co může Evropská komise dělat, je lépe monitorovat a vyhodnocovat situaci, ehm, a protože data z Eurostatu jsou nedostatečná, čili otázka je, zda počítá komise s lepším monitoringem a evaluací eh, výsledků vzdělávání právě ve prospěch zaměstnanosti. Děkuji. Ja, eh, dank u wel mevrouw. De zorg van de commissie gaat ook uit naar bijzondere doelgroepen. En we... Děkuji. Děkuji. Samozřejmě eh, komise se eh, tyto věci zajímá. Zajímá se určité cílové skupiny. Jsou tady zranitelnější skupiny a my se jimi musíme zabývat a také tak činíme v té zprávě a v doporučeních pro jednotlivé země můžete konstatovat, že eh, je tady určitá skupina členských států, eh, které žádáme, aby více zohledňovaly potřeby určitých zranitelných skupin. Jsou tady mezi členskými zeměmi poměrně značné rozdíly. Zjednodušení eh, využívání prostředků Eh, v, tém, v tom eh, víceletém eh, programovém rámci je prostě nutností a je třeba, aby si členské státy prostě vybrali, kudy chtějí jít a aby se tomu věnovali. To, co jste řekla ohledně statistik, tak obecně řečeno, my jsme požádali Eurostat, protože potřebujeme e, údaje, abychom mohli hodnotit sociální situace ve členských zemích. Požádali jsme tedy Eurostat, aby e, se trochu pochlapil a aby nám dříve ty věci poskytoval. Děkuji, pan Marten. Děkuji, paní předsedkyně. Já to všechno poslouchám velice bedlivě a musím říct, že o věcech eh, hovoříte velmi, velmi chladnou hravou a eh, hovoříte o věcech zásadních. Eh, situace se prostě pořád a neustále zhoršuje. Eh, problémem je eh, v tom, že v tom, co jsem slyšel, eh, jsou to spíš zbožná přání a také se řeší až důsledky a přitom ty důvody jsou evidentní. Jedná se o globalizaci, jedná se o finanční podvazování ekonomiky. Hovoří se o tom, že už se prostě nezaměstnanost nedá řešit. Hovoří se o snižování úrovně škol kontrol, jako kdyby jsme chtěli, aby lidé byli hloupější. A já se ptám, proč se konečně nezačínáte zabývat skutečnými příčinami tohoto současného stavu? Madam Tyson. Tyson, prosím. Já nemohu říct, že bych sdílela vaší analýzu. Říkáte, že nepracujeme s těmi důvody, příčinami. Naše společnost se hluboce proměňuje, vidíme tady rozvoj a vývoj technologií a je pravdou, že dochází k řadě otřesů a změn, které sebou nesou značné problémy, ale říct, že bychom měli zastavit globalizaci, no takhle to ale nefunguje. Máme před sebou určité výzvy a snažíme se je řešit. Evropa se snaží eh, bojovat eh, tímto způsobem, protože si tady uvědomujeme, a v tom je síla Evropské unie, že řadu věcí už členské státy samotné řešit nemohou, takže musí mm, spolupracovat. My sebou neseme určité hodnoty a můžeme je prakticky žít, tyto hodnoty. A e, občané to také mohou tak vnímat. Evropa musí mít dost pravomocí na to, aby mohla e, provádět to, co už nemohou členské státy realizovat sami. Na to čekají naši občané. Děkuji paní Tyson. A to znamená, že všichni na e, seznamu řečníků vám mohli položit otázky. E, vy jste byla velice efektivní v odpovědích. vaše odpovědi byly silné a stručné a nebojte se, brzy vás znovu pozveme mezi nás, protože budeme mít pro vás připraveny nové dotazy. Každopádně vám teď děkuji a my budeme nyní pokračovat s hlasováním. Dáme si dvě minuty na to, abychom si mohli uspořádat věci na stole a trochu vydechnout a za dvě minuty budeme hlasovat. have your voting cards. Takže prosím, máte své hlasovací kartičky v pohotovosti. Budeme pokračovat. A bod číslo 10 pořadu jednání, hlasování, účinné využívání zdrojů, přechod, přechod na oběhovou ekonomiku. Je to návrh stanoviska, pozměňovací návrhy a pokud jste připraveni, tak začneme pozměňovací návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis A pro, proti, drželi se přijat. Pozměňovací návrh 10. Pro, proti, drželi se přijat. Kompromis B pro, proti, drželi se přijat. Kompromis C pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis D pro, proti, zdrželi se přijat. 29 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 31 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 32 pro, proti, drželi se. Možná zamítnuto, ale ověříme to. 32 pozměňovací návrh, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijat. Pozměňovací návrh 33 pro proti, drželi se přijat. Pozměňovací návrh 35 pro, proti, drželi se přijat. Pozměňovací návrh 36 pro, proti, zamítnout. Pozměňovací návrh 34 pro, proti, drželi se přijat. Pozměňovací návrh E pro, proti, drželi se přijat. Kompromis F pro, proti, drželi se přijat. Kompromis G pro, proti, drželi se přijat. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, Pardon, ten se ruší. Pozměňovací návrh 7. 57 pro, proti. Takže nejdřív pozměňovací návrh 7 pro, proti, drželi se, přijat. Ověříme pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 57 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis H pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 59 pro, proti, drželi se přijat. 60 pro, proti, drželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 61 pro, proti, drželi se zamítnout. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 62 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměvací návrh 64 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 66 pro, Ne, ten se ruší. 67 pro, proti, drželi se přijat. Hlasujeme o návrhu stanoviska s pozměňovacími návrhy, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijat. Přijato, skvělé. Tak pokračujeme dál. Bod pořadu jednání 11, výroční zpráva o subsidiaritě a proporcionalitě. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, Drželi se, přijat. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis A pro, proti, drželi se přijat. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, drželi se přijat. Kompromis B pro, proti, přijat. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, drželi se zamítnout. Ověříme pozměňovací návrh 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, drželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, drželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, drželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, drželi se, přijat. Pozměňovací návrh 14, 15 pro, proti, drželi se, přijat. Omlouvám se, myslím, že bychom o 14 měli hlasovat. Dvanáct a třináct byly přijaty. Pardon, tak to jsem tomu špatně rozuměla. Takže opakujeme pozměňovací návrh 15 pro, proti, drželi se přijat. Ověříme 15. Zahajuji hlasování. Stále ještě hlasujeme, ale teď hlasování končí. Přijat. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis C pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 23 a 24 pro, proti, zdrželi se zamítnout to. Kompromis D pro, proti, zdrželi se přijat. 30. Pozměňovací návrh 30 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 31 pro, proti, drželi se, to musíme ověřit. Pozměňovací návrh 31. Končím hlasování a je zamítnut. Pozměňovací návrh 32 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměvací návrh 33 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměvací návrh 34 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměvací návrh 35 pro, proti, zdrželi se přijat. 36 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 37 pro, proti, drželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 38 pro, proti, drželi se přijat. 39 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis E. Pro, proti, drželi se přijat. Pozměňovací návrh 45. Pro, proti, drželi se zamítnout. 46. Pro, proti, drželi se zamítnout. Pozměňovací Návrh 47 se ruší. Kompromis G. Pro, proti, drželi se přijat. Pozměňovací návrh 53 pro, proti, drželi se zamítnout. 54 pro, proti, drželi se zamítnout, 55 pro, proti, drželi se a to musíme ověřit. Pozměňovací návrh 55, zahajuji hlasování, končím hlasování a výsledek vidíte. Budeme hlasovat o návrhu stanoviska s pozměňovacími návrhy. Jmenovité hlasování. stále ještě hlasujeme, hlasujeme o návrhu stanoviska s pozměňovacími návrhy. Už jste všichni hlasovali? Ještě dva by měli, tedy dobrá. Schváleno. Skvělé, takže pokračujeme dál. Příspěvek výboru EMPL ke strukturovanému dialogu. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, drželi se přijat. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, drželi se přijat. 3 pro, proti, drželi se přijat. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, drželi se zamítnout. Ověříme pozměňovací návrh 4, zahajuji hlasování. Stále hlasujeme. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňující návrh 6 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ověříme pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 8 pro, proti, drželi se přijat. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, drželi se zamítnout. Ověříme pozměňovací návrh 9, zahajuji hlasování, stále hlasujeme, končím hlasování. Dobře, že jsme to ověřili. A pozměňovací návrh 10 pro, proti, drželi se přijat, 11 se ruší, 12 stažen, 13 oddělené hlasování. Hlasujeme o první části pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ověříme první část pozměňovacího návrhu 13. Zahajuji hlasování, končím hlasování, přijat. Druhá část pozměňovacího návrhu 13 pro proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, ne, ten se ruší, pardon, tedy pozměňovací návrh 15 pro, proti, drželi se, přijat. Ověříme pozměňovací návrh 15, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdrželi se přijat. 18 pro, proti, Ne, ten je kompatibilní. Ověříme elektronicky pozměňovací návrh 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítno to. Pozměňovací návrh 19 pro, proti, drželi se, zamítnout 20 pro, proti, drželi se zamítnout. Ověříme pozměňovací návrh 20. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnout. Pozměňovací návrh 21 pro, proti, drželi se, přijat. 22 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 23 se ruší, 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Ověříme 24, zahajuji hlasování stále hlasujeme, končím hlasování. Přijato většinou jednoho hlasu. Pozměňovací návrh 25 pro, proti, drželi se, přijat. Ověříme pozměňovací návrh 25, zahajuji hlasování, končím hlasování, ano, přijat. 26 pro, proti, zdrželi se přijat. Ověříme 26, uvidíme. Jeden člověk ještě nehlasoval, teď končím hlasování. Přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, přijat. Ověříme pozměňovací návrh 28. Zahajuji hlasování, končím hlasování, přijat. 29 pro, proti, zdrželi se přijat. ústní pozměňovací návrh strany Lidové. Zatím nemáme dohodu o tom pozměňovacím návrhu. Chci vymazat slovo directive a místo slovo directive navrhuji measures, opatření. Slyšeli jste nahradit slovo directive směrnice slovem measures, opatření. Je to přijato? Přijato koordinátorem SND a hlasujeme o pozměňovacím návrhu 30. S tím ústním pozměňovacím návrhem. Pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 31 pro, proti, zdrželi se, přijat. Ověříme pozměňovací návrh 31, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnout. Pozměňovací návrh 32 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ověříme pozměňovací návrh 32 a zahájeno hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 33 pro, proti, drželi se zamítnout. Třicet čtyři pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Ověříme 34, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijat. 35 pro, proti, zdrželi se, přijat. 36 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ověříme 36. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnut. 37 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Ověříme pozměňovací návrh 38, zahajuji hlasování, zamítnuto a teď jmenovité hlasování o příspěvku výboru EMPL o strukturovaném dialogu. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 37 hlasů pro, 8 hlasů proti. Máme ještě... Ne, už nemáme. Hotovo. Prosím, berte na vědomí, že začínáme znovu už ve dvě hodiny. Někteří z nás se už mohou radovat, protože nás neklepne, až budeme stíhat svá letadla, své vlaky. Ale prosím, buďte tu určitě, abych tu neseděla sama se s hosty, které jsme pozvali. Děkuji vám za spolupráci.